Good morning, friends. We'll Dobré ráno, přátelé. Zahájíme zasedání, protože bychom měli jinak problémy s probráním celého našeho pořadu jednání. Budou k dispozici všechny jazyky, kromě finštiny, malčtiny, chorvačtiny a gaelštiny. Také bych chtěla oznámit, že skupina 16 návštěvníků na, zde bude, nebo zde již je, jsou pozváni paní Morin Chartier a budou tedy přítomni našemu zasedání na hodinu a půl. A skupina 20 návštěvníků, kteří jsou pozváni paní Sander, eh, bude též přítomná a to od 9 hodin. A odpoledne devět mladých lidí se též zúčastní našeho zasedání na pozvání pana Lejarika. A mm, budou zde od eh, půl čtvrté. A nyní k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je informace o misi výboru EMPL do ILO v, Ženevě, v Ženevě. Možná Jutta Steinruck či... Ano. Dobře, to odložíme. Protože, jak vidíte, předsedkyně výboru není přítomná. A následně chci připomenout, že předsed, Rada výboru bude 7. prosince pořádat koktejl po našem zasedání a to v budově Jan v Braseri na třetím patře od 18.30. Rada, komise, stále zastoupení agentury a nevládní organizace jsou přizvány. To znamená, že začneme bodem číslo 3, což je zpráva o EURESu, Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhu práce. Jak víte, pan Becker je zpravodajem a dosáhl velice úspěšného výsledku a proto mu teď předávám slovo, prosím. Vielen Dank. Děkuji, milá paní předsedkyně. Dovolte mi, abych se vyjádřil způsobem, který jsem zatím neměl možnost použít. V minulosti jsem zatím nezažil takovou míru skvělé spolupráce a musím říci, že pro výbor pro zaměstnanost je dnešek velmi úspěšným dnem, protože jsme skvělý projekt komise, to musím říci na, zač- na začátku. Ta iniciativa komise byla skvělá. Šlo o to, eh, abychom tedy vytvořili novou platformu pro síť EURES. To, byla, to byl začátek naší práce a cíl byl společný. To znamená, aby se EURES dostal na novou úroveň, úroveň a aby návrhy komise byly naplněny takovým obsahem, který si my jako výbor pro zaměstnanost přejeme a který jsme také velkou většinou schválili. Rád bych poděkoval všem, kteří se na tom podíleli, především stínovým zpravodajům, Všichni k tomu přistupovali velmi konstruktivně a díky duchu spolupráce bylo možné společně s komisí a za e, pomoci rady dospět k velmi uspokojivému výsledku jednání. Hlavní body z našeho pohledu je možno popsat pouze tak, že naprosto odpovídají tomu, co jsme si přece vzali, Chceme plně využít potenciálu pracovních sil v Evropě, chceme ho dokonce posílit, chceme posílit eh, mobilitu, tak abychom eh, mohli bojovat proti nezaměstnanosti v některých regionech. Hlavní body z hlediska našeho výboru jsou zřejmé, někteří z vás si to pamatují, protože už jsem o tom hovořil, jde o úlohu sociálních partnerů, protože právě jim jsme přiškli velkou roli po té, co již v minulosti přispěli skvělým způsobem eh, k organizaci trhu práce. Dalším důležitým bodem bylo to, že jsme chtěli strukturu Eurosu koncipovat tak, aby mohl odvádět kompetentní profesionální služby. Ať už jde o Evropskou koordinační kancelář nebo o Národní koordinační kanceláře, šlo o spolupráci eh, i se zaměstnanci. Zaměstnanci si nyní mohou být jisti, že do se jim dostane skvělého vzdělávání a také backupu ze strany institucí. Kromě toho jsme kladli důraz na přeshraniční spolupráci. Ta partnerství, která tu vznikla, přeshraniční partnerství, se tu projevují velmi konkrétním způsobem. Myslím si, že můžeme s radostí konstatovat, že Evropský parlament dostal své zodpovědnosti. Výbor pro zaměstnanost předvedl takový výkon, který byl potřeba, jak už jsem řekl, ten skvělý projekt komise, který stál na začátku, eh, jsme tady dovedli do úspěšného konce. A proto mohu říci, že bude na místě, když budu jmenovat konkrétní osoby, eh, především pana předsedu, paní Ulskok. I paní Ulskok skvělým způsobem přispěla k těm jednáním tomu, jak jsme tedy mohli ta jednání dokončit. Já vám za to velmi srdečně děkuji. Poděkovat bych chtěl i Barbaře ze sekretariátu, protože právě ona do toho skládala obrovskou expertízu. Musím to na tomto místě říci, eh, byť nemohu hovořit dlouho. Mário z právní služby se na tom také podílel důležitým způsobem a kromě toho Elina a ta má dneska narozeniny. Já si tady myslím, že to není náhoda, že eh, to přijímáme právě dnes. Pro mě eh, byl pro kvalitu práce rozhodující právě ten duch, ve kterém jsme spolupracovali. Jana Žitňanská z EKR, Karolína z ALDE a Martina Dlabajová, Paloma López eh, eh, eh, z GUE, Toma, Tamáš Mešerič ze Zelených a Laura Agea. Všichni tito se na tom úspěchu podíleli. Významným způsobem k tomu přispěli a proto je v tuto chvíli na místě, abychom připomněli kvalitu partnerů v tom jednání, Jacques jak Prosius, e- Emanuel Matie z Rady. Musím říci, že jsme pracovali ve skvělé atmosféře. Já jsem si dneska uvázal lucemburskou vázanku. E, I sekretariát totiž pracoval skvělým způsobem a v neposlední řadě bych rád poděkoval komisi Šatimora a e, celému týmu. Nyní vám tedy ještě jednou děkuji a doufám, že e, na, náš úspěch bude dnes e, řádným způsobem vyzdvižen. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, pane Becker. Musím říci, že to byl, že to tady je skvělý den a že to také byla Eh, skvělá cesta, po které jsme se ubírali až sem dnes, k dnešnímu dni, kdy dosáhneme eh, důležitého úspěchu. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři našeho dnešního programu. Tady nám půjde o platformu eh, pro boj proti nehlášené práci a já v tuto chvíli předám slovo panu zpravodaji, panu Pirinskému, který schrne, co Eh, tady probíhalo a k jakému výsledku jsme dospěli. Děkuji, paní předsedkyně. Rád potvrzuji to, co jste sama řekla. Podařilo se nám dosáhnout u úspěchu a dohody, pokud jde o platformu eh, pro boj proti nehlášené práci. Od dubna loňského roku jsme se o to snažili, tehdy komise předložila svůj návrh 7. května tohoto roku, tento výbor schválil naši pozici, přijal ji a e, také byl udělen mandát e, výboru, který o tom bude jednat. Vy jste tomu týmu předsedala. Měli jsme celou řadu e, dialogů, nejprve za lotyšského předsednictví a následně za předsednictví lucemburského. 11. listopadu se nám podařilo eh, trojstraná jednání ukončit a 20. listopadu jsme obdrželi informaci, že výbor stálých zástupců Koreper přijal to, čeho jsme dosáhli. Nebudu se v tuto chvíli pouštět do konkrétních detailů tohoto návrhu. které dokládají, jak skvělá je tato platforma. Nicméně bych rád zdůraznil to, eh, k čemu tato platforma bude sloužit. Jde o to, jak bránit nehlášené práci, ale jde také o to, jak z nehlášené práci udělat práci legální já se chci soustředit na závěry, protože se domnívám, že to dobře ukazuje ten závěrečný konstruktivní kompromis, kterého se nám podařilo dosáhnout. Je to kompromis mezi dvěma původně protikladnými výchozími pozicemi. Jak víte, vy i kolegové vždycky v některých členských státech vládly pochybnosti v tom smyslu, jestli takovouto platformu vůbec potřebujeme jestli to nespadá do eh, působnosti členských států, jestli to není jejich výsada. Zároveň to byly velmi silné pozice, které volaly potom, aby takováto normativní platforma fungovala. Myslím si, že výsledek, kterého se nám v posledku podařilo dosáhnout, je velmi dobře fungující, velmi funkční. Je tu dobře, eh, dobré zastoupení ze strany členských států na nejvyšší úrovni, na té vyšší úrovni zástupců členských států. U stolu jsou zastoupeny také čtyři sociální partneři, kteří jsou s rovným, stejným způsobem zapojeni do vyjednávání a do diskuzí. A kromě toho je tu celá řada pozorovatelů, kteří eh, také do toho mohou vnášet svoje postoje. Já si myslím, že jsme tím dostali obavám eh, kolegů, které tu zaznívaly i na našem výboru a také eh, těm, které přicházely ze členských států. To znamená, eh, že bychom mohli zasahovat do práv a výsad do kompetencí členských států. Dále bych rád řekl, že tento formát může být velmi účinný při řešení velmi naléhavých a palčivých otázek, které jsou eh, s eh, nehlášenou prací zpěty. Musíme se nejprve podívat na samotnou definici nehlášené práce. Bylo schváleno, že standardní definice z konce 90. let už neodpovídá současnému stavu, že už není dostatečně funkční a nepopisuje stav věci a kromě toho eh, jde o činnosti, se kterými se počítá. Já si myslím, že je tu celá řada možností, jak si vyměňovat informace, osvědčené postupy a jak dospět k nějakým společným postupům a přístupům eh, pro boj proti nehlášené práci. Dovolte mi, abych se na tomto místě připojil k panu Bekrovi chci jednak vyjádřit velkou vděčnost jak kolegům z vyjednávacího týmu, ze všech frakcí, ze všech politických skupin, protože všichni se velmi angažovali eh, v tom vyjednávacím týmu. Chci poděkovat i týmu sekretariátu, eh, kolegyni Mojry, která eh, se toho intenzivně účastnila a vždycky eh, doprovázela celý proces velmi nosným schrnutím. Eh, eh, Jan Kunc také přispěl k celé věci a Rád bych zmínil i všechny ty další služby, o kterých jste hovořil, o kterých hovořil pan Becker, to znamená právní službu a tak dále. Rád bych zmínil také velmi konstruktivní spolupráci s lucemburským předsednictvím. Musíme přiznat, že právě sociální agenda patřila k těm hlavním prioritám lucemburského předsednictví a že zástupci lucemburského předsednictví se těchto témat zastávali velmi konstruktivním způsobem a vždycky se snažili dospět k co eh, možná nejlepšímu kompromisu. Paní předsedkyně, domnívám se, že jsme dosáhli definitivní dohody, která je potřeba, která je funkční a která zásadním způsobem přispěje k tomu, abychom byli schopni bojovat proti palčivým problémům na trhu práce v Evropě. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Pirinský. Máte nějaké dotazy na pana Bekra nebo Pirinského? Můžete položit dotazy teď, protože máme čtyři minuty do začátku hlasování. Yes, Laura Agia. Laura Agea. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci především poblahopřát kolegovi Beckrovi, protože dokázal odvést výjimečný kus práce a dal také příležitost všem, aby se mohli té práce zúčastnit. Až tento dokument nabide konečné podoby, Jak budeme moci o něm co možná nejvíce rozšířit povědomí mezi lidmi, kteří by používat měli? My si uvědomujeme, že velkým omezením Eurosu doposud je malý, malý užitek způsobený malým, eh, malou informovaností. Já jsem hovořila včera se studenty z univerzity v Perugii. Ptala jsem se, jestli znají tuto platformu. Oni mi řekli, že nikoli. E, co tedy můžeme udělat pro to, aby abychom se možná nejvíce mohli šířit e, toto poznání, protože je to velice důležitý nástroj, Eh, velice užitečný, pokud ale bude znám, protože pokud zůstane stranou neznámý, tak bude mít málo smyslu. We'll have to vote in two... Musíme hlasovat za dvě minuty, ale tady máte stručný komentář. Ještě prosím další. Jenom stručně, abych eh, to eh, poděkovala eh, kolegovi Bekrovi za práci, kterou odvedl a také za to, že nám mm, ukazoval směr, zejména co se týče Euresu. A také chci poděkovat všem ostatním stínovým zpravodajům, personálu, technickým spolupracovníkům, protože všichni ukázali, že když je to zapotřebí, dokážeme synergicky pracovat. Děkuji, pan Martan. Oui, très rapide. Děkuji. Chci vám poděkovat a také chci poděkovat kolegům za to, jak plně na tom pracovali a že oni vyloučili že nás eh, vy, vyrušili způsobnosti na tomto eh, tématu, i když tu jsme už 6 měsíců. Well, you could have, have... Pane Martene, mohli jste o tom hovořit a mohli jste někoho jmenovat, protože jste ty informace nedostali. To není pravda na schůzi koordinátorů, ale budeme mít čas o tom hovořit, eh, říká paní předsedkyně. Prosím. Please, madam, you ask for the floor. Prosím, eh, paní kolegyně, žádala jste o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde nahrazuji eh, kolegu a děkuji, že se mohu zeptat. Podle informací, které tu mám, rozpočet na tento program je 2,5 milionu eur a 224 tisíc na kompenzaci. Máme nějaké přesné informace o tom, co vlastně bude povoleno a viděli jsme nějaký audit o tom, jakým způsobem se ty prostředky využívají, zda jsou využity efektivně a správně? Uh, my recommendation is that chci doporučit, eh, abyste hovořili se svým stínovým zpravodajem z vaší politické skupiny. Od nich získáte podrobné informace. Pan Káza? Yes. Just a small point, madam. To je jenom drobnost, paní předsedkyně. Neznám přesně okolnosti, měli bychom prokázat eh, Eh, neměli bychom za žádných okolností říct, že něco je lež, měli bychom prokázat respekt vůči eh, předsedovi a měli bychom tedy eh, prokázat respekt i vám, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Kaza. Děkuji, pane Kázo. Nyní nadešel čas hlasovat. Máte připravené vaše hlasovací karty? Uh, Okay, you seem to be ready. Then uh, you have your. Zdá se, že jsme připraveni, tak si připravte hlasovací karty a budeme hlasovat o kompromisním textu navrženém z Koreperu návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě Evropská platforma pro posílení spolupráce při předchází nehlášené práce odrazování od ní. Zahajují hlasování. EPP is one too much. V EPP máme o jednoho člena víc. Still one too many on the EPP. EPP má stále o jednoho poslance navíc. Čtyřicet pět pro a dva proti. tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o Euresu, o síti Eures pro služby zaměstnanosti. Zahajuji hlasování. Nyní hlasování končí. Výsledek 44 pro, 3 hlasy proti. Za to vám děkuji a prosím o potlesk pro pana zpravodaje, pro pana Pirinského. A tím se dostáváme k mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to tedy eh, návrh ze eh, strany Finska a nyní zahajuji hlasování. Hlasování končí. 42 pro, 5 proti, tím se dostáváme k druhému návrhu. PVA International z Irska. Zahajuji hlasování. A nyní hlasování končím. 42 pro, 5 hlasů proti. Tím se dostáváme k bodu číslo 6. Politiky zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kult jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jean Lambert. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím,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 Kult 18, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijatu. Eh, Kult 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kult 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 88 odstavec 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Eh, Odstavec 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. E, od 5 odstavec 3, pozměňovací návrh 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 98 a 99. Budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pa, odstavec 4. 101. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 102. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Odstavec 5, pozměňovací návrh 3 a 4, 103, 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Raději to prověříme, takže o 106 hlasujeme elektronicky. Hlasování končí. 21 pro, 24 proti, je to zamítnuto. A nyní návrh kult 30 o odstavci 5 v novém změní. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kult 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A nyní stránka 8, ne, omlouvám se, pozměňovací návrh 120. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 122. Je to odstavec 6a. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromiska, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 138.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 a 147 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis T, to už je stránka 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kult 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Komprom, eh, pozměňovací návrh 159, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 160, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A konečně kompromis M, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. a 171 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kult 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 172, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ale, ale raději to prověříme. 172 kontrolujeme elektronicky. Nyní hlasování končím. Hlasování končí. Je to 27 ku 26, takže je to přijato. A nyní kompromis o kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kult 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel, přijato. 182, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě třicet šest. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 236? Návrh eh, kol 33 odpadá, to znamená, že nyní hlasujeme o návrhu 236. Ještě jednou se ptám, kdo je pro.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 kdo se zdržel, přijato. kal 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 194, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kul... 195, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 196, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kult 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kult 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 205 a 206 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 207 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. 207. S ústním pozměňovacím návrhem. Hlasování končí. 25 hlasů pro, 29 proti. Je to zamítnuto. A to tedy znamená, že se dostáváme k návrhu 208. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Nyní kult 22. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 218, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 219, kdo je pro, kde, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto kult 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis U, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 228, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis dvojité V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kul 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Nyní 234, kdo je pro, kdo je proti proti, kdo se zdržel přijato, 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis jednoduché V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Nyní kult 40 na stránce 24. Ano, je to tak. Stránka 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kult to byl tady kult 14 a nyní 253. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 254. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 255. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 256. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 257, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 258, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 259, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Nyní kompromis Q, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. Nyní pozměňovací návrh 261 na stránce 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 260, ne, omlouvám se. Nyní tedy 1. kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato. Dvojka, trojka dohromady, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato kdo je, čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, pět, šest, Dobře, 8 a 9. 8 a 9 hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 10. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh,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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tím se dostáváme k 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti proti, zdrželi se přijato 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 byla stažena, tím se dostáváme ke kompromisu B. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Raději to prověříme, takže kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 39. Hlasování končím. A je to zamítnuto o jeden hlas, ten kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tady budeme hlasovat o návrhu zprávě, zprávě v pozměněném znění. Já tímto zahajuji závěrečné hlasování. Hlasovali všichni? Pokud ano, tak hlasování končím. 49 hlasů pro, jeden hlas proti. Takže blahopřejeme panu Plurovi. Odvedl jste dobrou práci. Výsledek jmenovitého hlasování o závěrečné zprávě bude za, e, začleněn do e, zprávy, pokud o to požádá třetina poslanců e, přítomných během hlasování, tedy třetina členů výboru přítomných během hlasování. Souhlasíte s tím dobře? A děkuji. To je všechno, co v tuto chvíli potřebujeme. Chtěla jsem vás pouze informovat, pokud jde o slovenské tlumočení. Tlumočení bohužel onemocněl, to znamená, že bohužel není možno eh, poslouchat slovenské tlumočení, musíte poslouchat jiné jazyky. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to návrh stanoviska paní González Peňas. Začínáme hlasovat kompromisem A. Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 76. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že kompromis B raději prověříme. Nyní najednou zvedáte ruce. Takže najednou vidím, že není potřeba kontrolovat kompromis B. Ano, děkuji, vidím, že to bylo schváleno. Nyní tedy kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, 82 tedy eh, prověříme, hlasujeme elektronicky. Hlasování končí. Výsledek vidíte na obrazovce a tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 83. Kdo je pro? Kdo je proti?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 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto? Ale raději to prověříme, pokud chcete. 102. Kontrolujeme pozměňovací návrh 102. Hlasování o 102 končí a jak vidíte, je to zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme 103. To trojka. Nyní 104 a 105 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromiska, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 118, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 119, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chtěla jsem vás pouze zkontrolovat. Takže to kontrolujeme, hlasování končí a je to přijato. Ano, skutečně je to přijato. 120, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Přijato 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to prověřím, protože je to těžké odhadnout. Nyní hlasování končí a je to přijato. 25 hlasů vůči dvě, 22. Eh, kompromis QA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis MA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis L, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňova... Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 132, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Raději to prověříme, takže kontrolujeme 132, zahajuji hlasování. Nyní hlasování končí. EPP má o poslance víc. Stále ještě o jednoho poslance navíc EPP. Dobře. Je to zamítnuto. 23 hlasů pro, 27 proti. Tím se dostáváme ke 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis CA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 135, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis. Chcete zkontrolovat 138? Dobře, takže zahajuji hlasování. A Nyní tedy končím hlasování o návrhu 138 a je to přijato o dva hlasy, většinou dvou hlasů. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději prověříme hlasování o 154. Zahajuji elektronické hlasování a nyní ho zase končím. A je to přijato 29 hlasů pro, 17 proti. Nyní 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Raději prověříme 157. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. Omlouvám se, já jsem eh, nezachytila čísla, v každém případě je to přijato 158, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. 158 budeme také kontrolovat. Zahajuje hlasování. Hlasování v tuto chvíli končí. je o jednoho poslance z EPP navíc. Nyní vidíte výsledek, je to přijato většinou devíti hlasů. A nyní 159, kdo je pro? 159, kdo je pro? Prosím, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, kompromis O, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 177, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 178, 179, 180 a 181 společně, kdo je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis Q. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Raději prověříme 185. Zahajuji hlasování. A nyní hlasování končí. Je to přijato. šest, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 187, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 188, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději prověříme a zkontrolujeme 190. Zahajuji hlasování. 190. Hlasování končí. Je to přijato o jeden hlas. Kompromis HA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 192, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 193, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 194, 194 ne, takže 195, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. A nyní právní východiska, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní body preambule, kompromis R, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14. A nyní 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctku raději zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Nyní tady hlasujeme o patnáctce. Pan Roland, prosím. Dobře,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 Zahajuji hlasování a nyní hlasování končí. 18, návrh 18 je přijat, 25 pro, 23 proti. Eh, nyní tedy pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 23. No, ne. 24. Omlouvám se. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to prověřit. Takže kontrolujeme 24. Nyní zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Omlouvám se, neviděla jsem to správně. 25, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději prověříme 31. Zahajuji hlasování. Nyní hlasování končím. Je to přijato o dva hlasy a tím se dostáváme ke kompromisu T, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 40, kdo je pro, k proti, zdrželi se. Řekla bych, že je to zamítnuto, ale můžeme to zkontrolovat. Takže čtyřicítka kontroluje. And the vote is open. And the vote is now closed. Hlasování končí a vidíme, že je to přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Je to staženo, takže o tom nebudeme hlasovat. Kompromis U. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto, ale raději to prověříme. Hlasování zahajuji a nyní ho končím a předpokládám, že to bude přijato, ne, tak ne. 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 59, kdo je? Dobře, chcete kontrolovat 58. Zahajuji hlasování. Padesát osm. Hlasování stále probíhá, ale nyní je ukončeno a je to zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60.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 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A to znamená, že nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění a já tímto toto hlasování zahajuji. Hlasování končí. Je to přijato 43 hlasů pro, 6 hlasů proti, takže vám děkuji. Uh, then we'll go to uh, the... A nyní přejdeme k dalšímu hlasování, to je o bodu TISA, doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami. Yeah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 jak víte, zpravodaj pan Hendl se nemůže zúčastnit tohoto hlasování. Ráda bych mu nicméně poděkovala, i tedy v jeho absenci. Bylo to velice plodné a mm, konstruktivní vyjednávání o jeho stanovisku a myslím, že jsem přesvědčena, že se nám podařilo dosáhnout vynikajícího výsledku a chci poděkovat všem politickým skupinám za to, jak spolupracovali na tom, aby dosáhli výsledku. Což je věc, na kterou můžeme být společně hrdí. Takže vám všem chci poděkovat. A nyní přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Pro proti, zdrželi se, zamítnut, kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijat, pozměňovací, ne, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronický kompromis F. F. Uh, eh, compromise F we checked that one. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Ohlas je přijat. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis A. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Dobře, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout o 9 hlasů. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis HA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis HB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis E. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout ale můžeme to zkontrolovat. Kontrolujeme tedy 34. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnout o čtyři hlasy. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis G. Kdo je? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ho zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme tedy 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je zamítnut. 22 hlasů proti 6. 33, kdo je pro? Proti. 3 na stránce 6, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 33. Končím hlasování. Přijato tři hlasy. 48, kdo je pro? proti, zdrželi se. Myslím, že ho musíme také zkontrolovat elektronicky a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato hlas. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. 49. Na kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis a pro, proti, zdrželi se přijat. 58 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme zkontrolovat. Kontrolujeme elektronicky kompromisní návrh L. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování o kompromisu L. A je přijat. 66, protože 65 je stažena. Takže 66, kdo je pro? 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 68 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 68. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Přijato dva hlasy. Pozměňovací návrh 70. Co to je? Ano, hlasujeme. Zahaj... Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnout. Kompromis N, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 79, zahajuji hlasování. Pan Man také hlasoval. Končím hlasování. Zamítnut o tři hlasy. 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. Musíte eh, eh, hlasovat, víte, nehlasujte přesně jako obvykle. 83, kdo je pro? Eh, proti, zdrželi se. Myslím, že musíme zkontrolovat 83 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 92 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 94. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Přijat. O pět hlasů. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis QA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Zkontrolujeme kompromis QA, elektronicky zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato hlas 97, kdo je pro? Ano, to je oddělené hlasování, takže nejdříve první části Stress is bad a potom Mode for Provisions. Kdo je pro tuto část? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Navíc důrazňuje a tak dále sociální partnery. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to vidět, musíme hlasovat elektronicky o druhé části. Zahajuji hlasování. Hlasování je otevřeno a nyní končím hlasování. To je zvláštní. Devadesát osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A pak Poslední hlasování to je návrhu stanoviska tak, jak bylo pozměněno. A také prosím hlasujte kartami, takže teď končím hlasování. 38 pro, 11 proti. Děkuji vám mnohokrát. Eh, it will be, uh... Všem nám pomůže, že jsme zjednoceni. Děkuji vám mnohokrát. Ah. No yeah, you know how it was. Uh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 friends, we Milí kolegové, naše dnešní schůze stále pokračuje. Stále pokračuje zasedání výboru a máme na pořadu dne ještě několik velmi důležitých otázek, které musíme dneska probrat. Dalším bodem našeho dnešního programu je kontrola uplatňování práva Unie, výroční zpráva. Navrhovatelkou je paní Kožlovska Rajevič. Ráda bych vás požádala o klid, tak abychom si mohli poslechnout paní navrhovatelku, které tímto předávám slovo. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, hovoříme tady o stanovisku k 32. zprávě o kontrole uplatňování práva Unie. Evropská unie připravuje takovouto výroční zprávu každý rok a členské státy se řídí pravidly, která jim umožňují několikrát ročně kontrolovat uplatňování práva EU. Veškeré provádění směrnic, nařízení, ke, který, ke kterému dojde opožděně, tedy opožděné provádění evropské legislativy, je monitorováno. Mm, je potřeba tedy, aby evropská legislativa byla prováděna včas. Konstatujeme nejdůležitější pokrok, pokud jde o situaci v minulých letech. Já vám nyní uvedu některé informace. V roce 2014 bylo podáno více než 3000 nových žádostí. A sice především v oblasti pracovního práva, sociálního práva a integrace. 660 stížností bylo z oblasti zaměstnanosti, většinou se to týkalo pracovního práva anebo mobility eh, pracovníků, tedy volného pohybu pracovníků. Hmm. Teraz, jeżeli chodzi o e, samo sprawozdanie, o samą opinię. E... A nyní ke stanovisku jako takovému. Ve stanovisku bych ráda upozornila na to, že komise je povinná kontrolovat uplatňování práva Unie, Včasné a řádné provádění evropského práva je totiž ku prospěchu všech evropských občanů. V roce 2014 komise zaznamenala nejvyšší počet nej- nových e, stížností od roku 2011, a sice v oblasti sociálního a pracovního práva. komise zároveň konstatovala, že při koncepci legislativy je potřeba brát v potaz zátěž, kterou to bude způsobovat malým a středním podnikům. Je potřeba legislativu lepším způsobem provádět, to znamená, že je možno eh, předložit taková opatření jako srovnávací tabulky, rámec pro eh, každoroční hodnocení a pokyny. Kromě toho by bylo velmi dobré, kdyby komise eh, lépe spolupracovala se členskými státy, tak aby bylo možno urychlit provádění evropského práva na vnitrostátní úrovni. Kromě toho se domnívám, že bychom si měli eh, řádným způsobem prohlédnout diagnózu, to znamená, proč a jak dochází k opožděnému provádění legislativy. Bylo by dobré, kdybychom se eh, tedy zabývali důvody toho spoždění. Pouze tak budeme schopni proti tomu něco učinit. Důležitá je i samotná kvalita evropské legislativy. To znamená, že je důležité, aby to evropské právo bylo eh, rozumné, koherentní právní ustanovení, která již neplatí, by měla být odstraněna. Jde o to, aby v celé EU e, byly, byla určitá pravidla harmonizována, zároveň se musíme vyhnout tomu, aby tady byla nadměrná regulační zátěž. Musíme si uvědomit, že v jednotlivých členských státech funguje e, rozdílné vnitrostátní právo a e, ve členských státech by takovýto postup mohl vzbudit pasivní odpor. Já si myslím, že časná spolupráce mezi komisí a členskými státy je tedy pro řádnou implementaci evropské legislativy stěžení. Děkuji. A, a nyní tedy Sean Simon, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také paní navrhovatelce za eh, tento velice zajímavý přehled. Myslím, že v podstatě to je dobrý text. Jenom pár stručných poznámek o několika místech, která lze ještě vylepšit. My za FAD si myslíme, že je důležité, aby zde byla zmíněna v textu úloha sociálních partnerů. A to proto, že e, komise má následně monitorovat transpozici e, právních norem v členských státech a mělo by to tam být tedy jasně zakotveno. Malé a střední podniky, tam bychom měli jasně stanovit, že e, bychom se měli zabývat malými střední podniky při vytváření legislativy, protože malé střední podniky poskytují 85 pracovních míst a neměli bychom se zabývat tedy krátkodobými efekty finančními jen ale také dlouhodobými eh, prvky, eh, sociálním prospěchem legislativy, eh, kterou navrhujeme. Text se zmiňuje o tom, že v roce 2014 EU nebo soud Evropský obdržel největší počet stížností, ale také, myslím, bychom měli poznamenat, že v té době se neodehrály žádné stížnosti týkající se sociálního, eh, sociální oblasti a zaměstnanosti. A nejdůležitější asi je na tom zdůraznit, že, jak už zmiňovala paní navrhovatelka, efektivní monitorování, prosazování a včasnou transpozici a zaplnění prázdných míst protože tato legislativa nemůže fungovat, když nikdo se nebude snažit ji uvést do praxe. Například eh, je tu švédská eh, výjimka eh, z dočasných pracovníků, ze směrnice. A když máme takovéto mezery, tak evropské instituce musí mm, mnohem cíleněji a rozhodněji působit, aby takovéto mezery zaplnili a napravili. Děkuji pan Bašír za ECR. Vážení kolegové, já bych rád poděkoval paní navrhovatelce za práci na tomto stanovisku. EKR je spokojena s velkou částí toho, co zde bylo sepsáno. Souhlasím s paní navrhovatelkou, že navýšený vliv na členské státy ohledně legislativního procesu by byl prospěšný. Pokud chceme pozitivnější trendy v aplikaci evropského práva, je zapotřebí více zvažovat specifické podmínky v členských státech. Pokud to nebude lépe zváženo v legislativním postupu, tak EU nadále bude muset čelit velikým výzvám v aplikaci e, zákonodárství EU. EKR eh, silně podporuje iniciativu zaměřenou na lepší vytváření legislativy a vítá také úsilí komise o větší jasnosti a proveditelnosti budoucí legislativy EU. Iniciativy jako lepší reglementace a interinstitucionální dohoda jsou vynikající příležitostí k tomu, abychom zajistili, že legislativa bude sloužit tomuto účelu. Mít jasnou, jednoduchou legislativu znamená zvýšit její plnění. A zároveň rychlá aplikace sníží administrativní zátěž. Já souhlasím s paní zpravodajkou, že je zapotřebí zvýšit naše úsilí zaměřené na snižování nadměrné administrativní zátěže, zejména pro malé střední podniky jak správně upozorňuje, eh, protože malé střední podniky vytvářejí pracovní místa a my musíme eh, myslet především v naší legislativě na ty nejmenší. A to zejména zde v Evropském parlamentu, podle mého názoru. Naše politická skupina silně podporuje Eh, jak tento text, tak také eh, každoroční přeskum administrativní zátěže, který je zaměřen na to, abychom zjistili, zda naše legislativa podporuje či nepodporuje ekonomický růst. A já chci poděkovat paní navrhovatelce, myslím, že to je dobré stanovisko a těším se na to, že s kolegy budeme spolupracovat na tomto dokumentu. Děkuji. Děkuji. Za skupinu ALDE, prosím. Is there no one represent? Nikdo tu není za ALDE? Uh, then we'll go. Dobře, přejdeme ke GUE, NGL. Paní Paloma López Bermejo, prosím. Gracias, presidenta. Quisiera... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla zdůraznit, že tato diskuze zaměřená na správnou aplikaci eh, práva může být suchým tématem, ale je zásadní jak pro pracovní právo, tak pro práva pracujících. Mě překvapil takzvaně neutrální tón paní navrhovatelky, protože to, o čem my hovoříme, na co, na co poukazujeme, je, že mnoho členských států ignoruje evropské normy, které zaručují základní práva, jako právo na odpočinek, na rovnou mzdu, na odměnu za práci a podobně. Ve Španělsku systematicky je a částečně jsou tedy aplikovány evropské normy. A politika je vedena především snahou o úspory a škrty. My chceme prosazovat rovnost mezi e, pracovníky, ať už jsou dočasní či na dobu neurčitou Eh, ať už se tedy na pracovní dobu nebo o dovolenou, aplikace těchto právních norem je jinou stránkou útoku na svět práce a na práva eh, pracujících. Legislativa zaměřená na práci a na sociální aspekty by eh, měla mm, být ve prospěch malých a středních podniků, měla by na ně dbát, Pokud eh, bychom mm, jim nechtěli pomáhat, tak jsem proti, protože my bychom měli finančně administrativně podporovat malé a střední podniky a potřebujeme také eh, spolupráci eh, sociálních aktérů. A to proto, abychom chránili práva pracujících. A na závěr chci říci, že i dobře převzaté právní normy ve skutečnosti nejsou efektivní a to proto, že chybí kontrolní mechanismy. Není zde patřičná inspekce zaměřená na jejich aplikaci. Jsou to jasné příklady jako směrnice o vysílaných pracovnících, kde se špatně využívá tzv. falešný titul OSVČ. Děkuji. Nyní Jean Lambert za zelené. Děkuji paní předsedkyně a ráda bych poděkovala také paní navrhovatelce. Je tu celá řada eh, bodů, se kterými můžeme souhlasit. Rádi bychom vyzdvihli to, co bylo řečeno o sociálních partnerech a dalších zúčastněných stranách, protože pokud se na to podíváme eh, z celkového hlediska, z hlediska rozhodování o právu, o transpozici a provádění, tak bychom se měli dívat na cel, cel, celý ten kontext i na sociální eh, sociální partnery jde o to, že mají klíčovou roli v celém tom procesu. Evropské finanční prostředky mohou tedy provádění evropské legislativy na pomoci. Jde například o diskriminaci. Já jsem v tomto ohledu eh, byla účastna vzdělávání, to znamená, že to nepochybně pomůže lidem pochopit, v čem spočívá evropská legislativa a jak je uplatňována. Eh, zabývali jsme se i otázkami, které jsou zpěty s nehlášenou prací a s platformou, která může pomoci bojovat proti ní. Kromě toho je tu ještě jedna otázka a ta se týká přípravy na práci. Jde o to, aby lidé chápali, v čem legislativa spočívá. Eh, objevuje se to v mnoha eh, vzdělávacích tréninkových modulech profesního vzdělávání. Pokud se podíváme na pracovní smlouvy některých pracovníků, tak eh, je to tak, že lidé, kteří začínají pracovat, by měli dobře chápat pracovní podmínky. Mělo by to být součást jejich vzdělávání, tak aby právo bylo řádným způsobem eh, prosazováno. My k tomu nebudeme předkládat žádné velké množství pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní tedy předám slovo paní Begin, která zastupuje EFDD. Není tady nikdo za EFDD. To znamená, že má slovo Mara Bizoto za ENF? Taky ne. Nechcete se chopit slova dobře? A to tedy znamená, že jsme dali možnost všem frakcím, aby se vyjádřili. A v tuto chvíli může promluvit Karl von Kempis, vedoucí oddělení, které se tím zabývá. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já, si, já se jmenuji Mariuš Daca a jsem zástupce ředitele eh, nebo vedoucího oddělení pro uplatňování práva. Velmi vám děkuji za vaši zprávu a za vaše návrhy. My je velmi vítáme. A i my bychom se chtěli věnovat celé řadě otázek, které při dnešní rozpravě zazněly. První otázka provádění stávající legislativy. V tomto ohledu narážíme na určité problémy a potíže, opožděná transpozice eh, eh, směrnic je jeden z nejpalčivějších problémů, které, se kterými se setkáváme v naší zprávě. Opožděné provádění, opožděná transpozice brání občanům a podnikům, aby využívali výhod, které vyplývají z evropské legislativy. Komise by se chtěla těmto problémům věnovat a stále se eh, snaží to řešit tím, že nabízí členským státům pomoc. Ať už je to tím, že tedy jsou předem stanoveny právě plány provádění, tak aby byly identifikovány určité potenciální problémy, se kterými se mohou členské státy během provádění setkat, anebo později. Je to tak, že komise členským státům poskytuje pokyny, obecné poznámky o tom, jak je možno určitá ustanovení evropské legislativy interpretovat a provádět do národního vnitrostátního práva. Je to tedy proces, který stále probíhá a Eh, jsme do celého toho procesu opožděné transpozice zapojeni. Další otázka, eh, kterou zmiňovali eh, mnozí poslanci, se týká vytváření legislativy, která by byla funkční, přiměřená a Jde také o to, aby do legislativního procesu byly zapojeny všechny zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů. Evropská komise tím, že tedy v květnu tohoto roku přijala balíček pro lepší legislativu, otevřela možnost co možná nejširších konzultací a co možná nejširšího zapojení partnerů zúčastněných stran do eh, koncepce a vytváření legislativy. Zúčastněné strany mají, něko, mají několik možností, jak vyjádřit svoje názory během legislativního procesu. Pokud jde o ten proces jako takový, tak eh, ta zpětná vazba, kterou dostáváme, pokud jde o uplatňování stávající legislativy, je, ta je následně hodnocena. To znamená, že my zvážíme, zhodnotíme, jestli stávající legislativa je stále funkční. Snažíme se odstraňovat veškeré administrativní překážky, a to především pro malé a střední podniky. Veškeré překážky, které je možno zaznamenat. Tyto závěry ze zhodnocení stavu provádění se následně tedy zrcadlí při koncepci a vytváření nové legislativy. Tolik poznámky z mé strany a e, budu vděčen i za e, vaše komentáře. Děkuji. Děkuji. Jsou tu nějaké další otázky, které by směřovaly na zástupce komise? Pokud ne, tak se zeptám paní zpravodajky, jestli chce něco doplnit. Ano, chce. E, za, e, Děkuji, paní předsedkyně, také eh, děkuji za spoustu ohlasů, konstruktivní poznámky a také bych ráda poděkovala za to, co řekla komise. Je to opravdu tak, že Eh, jsme, tady bylo poukázáno na něco velmi důležitého, to je legislativa jako taková. Jde o kvalitu směrnice a jde o to, že eh, tato směrnice byla opravdu velice akceptována, protože eh, ta její Transpozice je dlouhodobá záležitost. Sociální partneři, tedy ti zúčastnění aktéři, sociální komise přišla s novými, kom, s novými kroky. Jde o různé vlastně poznámky, které přišly ze strany zúčastněných aktérů a byly předloženy komisi. A dialog potom se ještě rozšířil. Rozšířila ho také komise a vypadá to pozitivně. Budeme se muset podívat také na tuto část a, a sice ta část aplikace současné legislativy, protože tady ve stanovisku opravdu jsou některé názory, že se tedy ne, ta aplikace neprobíhá tak, jak by měla. měli bychom udělat jasnou analýzu konkrétních případů. Byla tady ještě poznámka, která se týkala skulin legislativních a to se týká také kvalitu směrnic. Mluvám se ještě něco, bych ráda doplnila, když jde o lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak by to mělo být možné do úterka 8.12. Eh, Děkuji všem. Lhůta je 9. Eh, prosince. 8. prosince 2015 ve 12 a 13. až 18. února se o tom bude hovořit na eh, výboru a pak je Jury Libe in, eh, v květnu 2016 a na plenárce ještě nevíme, kdy to bude projednáváno. Všem vám děkuji za váš příspěvek a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 10 a je to návrh stanoviska o provádění doporučení parlamentu z roku 2010 týkající se sociálních a environmentálních norem lidských práv a odpovědnosti podniků. A já předám slovo paní navrhovatelce Ticianě Begin. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. V usnesení roku 2010 o ambientálních a sociálních státech, o lidských právech a sociální zodpovědnosti podniků Evropský parlament eh, měl jasné požadavky, aby eh, Mezinárodní organizace práce byla více začleněna, aby zde byl větší prostor eh, pro sociální partnery v dohodách. Já chci připomenout, že pracuji v Boru INTA, zabývám se standardy, zodpovědnosti zodpovědností, zejména sociální zodpovědností podniku a je to pro mě velice důležité téma, takže pro mě bylo velkým potěšením se tímto stanoviskem zabývat. Jako tedy podnikatelka a e, tak, kdo e, školil podnikatele, mě, e, mám veliký zájem o toto téma. Chtěla jsem zejména zdůrazňovat ústřední úlohu Mezinárodní organizace práce a mezinárodních dohod, které musí být podnětem k ratifikaci e, těchto e, Eh, těchto úmluv eh, s Mezinárodní organizací práce. A to musíme zdůrazňovat se všemi našimi potenciálními partnery a také musíme o tom hovořit my sami. Nesmíme se diskovat za fíkovým listem, musíme podporovat sociálně pracovní normy v naší obchodní politice a to stejným směrem, jaký stanovila Evropská komise, aby obchodní komise byla založena na našich hodnotách a to proto, aby obchod aktivně podporoval naše hodnoty. Je zapotřebí vzpomínat na článek 280 smlouvy Evropské unie o podpoře rozvoje. Je zapotřebí hovořit také o udržitelném rozvoji a dohody o volném obchodu toto také musí zhodnocovat, musí být ambiciozní a musí obsahovat sankce pro ty, kdo je nebudou respektovat. Uvědomuji si významnou úlohu dopadu e, na e, udržitelnost u těchto dohod a proto Chci, aby se o tomto všem hovořilo ještě před podepsáním takovýchto dohod a smluv, aby zde byl jasný vyjednávací mandát v tomto směru při vyjednávání o dohodách. A proto chci požádat o novou strategii o sociální zodpovědnosti podniku ze strany komise. V roce 2010 parlament žádal, aby Eh, podniky i eh, filiálky, které jsou v jiných státech, aby eh, splňovaly i ekologické standardy, kromě jiných. Nicméně odpověď komise nebyla dostatečná, protože odpověděli, že pro tyto země nejsou tyto normy závazné. Já děkuji všem kolegům, kteří přispěli Eh, chci dále spolupracovat se všemi, také se eh, zpravodajkou z výboru INTA, eh, stínovým zpravodajům, stínovým navrhovatelům a chci poděkovat našemu sekretariátu a všem spolupracovníkům. Děkuji. Děkuji. Předám slovo stínovým navrhovatelům, ale nevidím tu Sofii Ribeiro z EPP. Znamená to, můžeme přejít k dalším řečníkům. Elena Gentile z SAD, prosím. Děkuji. Sdílím úvahy eh, kolegyně ohledně zaměření na témata, která pro nás jsou mimořádně zajímavá, důležitá a utvářejí komplexní diskuzi jak na komisi, a tak i v parlamentu. Je to směr, kterým se chceme dále řídit a chceme jej také prosazovat. Chtěla jsem navrhnout, abychom lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů odložili. Proto, že by bylo dobře, abychom eh, získali definitivní stanovisko eh, od eh, výboru INTA. Třeba, že paní kolegyně pracuje v obou dvou výborech, nám všem by to umožnilo konkrétnější práci. Vzhledem k tomu, jak důležité to téma je, bych navrhovala, abychom tu Mm, tu lhůtu pro pozměňovací návrhy eh, předložili, abychom si mohli přečíst tu zprávu z výboru INTA. Děkuji, pan Gerike, ECR. děkuji, paní předsedkyně. Díky kolegyně za dnes přeložený návrh. Její stanovisko je správně, že se tady na sociálním výboru zabýváme tématem sociální zodpovědnosti z podniků. A já bych byl rád, aby abychom se tomu zaměřovali, nebo věnovali ještě víc, ale zároveň musím varovat, předtím, abychom sociální zodpovědnost pochopili špatně, a vidím tady nebezpečí v bodě 7. Všichni chceme vlastně to, aby tou sociální zodpovědností podniky opravdu žili, a musíme si uvědomit, že něco takového není možné nařídit. Dokonce dobré přístupy a velmi dobré můžeme eh, vlastně zničit regulací a proto eh, corporate social responsibility, eh, tedy sociální zodpovědnost podniku, musí být dobrovolná naše evropská role může být role zprostředkovávající, když jde o sociální zodpovědnost podniků na globální úrovni. Já bych si přála, aby Evropská unie byla v tomto ohledu angažovanější. Musíme se ale také ptát na to, jaká je ta skutečná, e, životem naplněná sociální zodpovědnost podniků, co obsahuje. A teď se dostávám e, tedy do k ideálu, e, ideálu tedy evropského obchodníka. Eh, když však zatím není skutečné eh, přesvědčení, skutečné hodnoty a to musíme vlastně podporovat. Eh, to je podporovaný, deklarovaný cíl mé frakce EKR. Děkuji. Děkuji. A nyní Renáty Weber, ta tady ale není. Je tu někdo jiný, kdo by ji zastoupil? Vypadá to, že ne. Tamáš Mešerič za frakci zelených tu není. Promluví za něj Jean Lambert, prosím. Dobře. Děkuji. Já jsem se chtěla vrátit k několika bodům. Za prvé, jak e, to bude celé v souladu s novými cíly udržitelného rozvoje, které mají být univerzální, nemají se týkat pouze rozvojových zemí, jak to bude dopadat na nás a to je spojeno ještě s dalšími otázkami, s tou sociální zodpovědností podniků. Pokud se podíváme na hodnoty, o kterých právě hovořil pan kolega z EKR, tak se pravděpodobně všichni shodneme na tom, že jsou důležité, ale jde o to, jak zajistíme, aby podniky chtěly tyto hodnoty zastávat a aby ti, kteří je zastávají, které je pro, kteří je proklamují, nebyli znevýhodněny. Eh, je tedy potřeba, aby to Eh, ne, celou situaci ještě nekomplikovalo, aby ty podniky, které eh, proklamují tyto hodnoty a drží se jich, neměly nevýhody na trhu. Kromě toho se musíme podívat na veřejný zájem, který je v tomto ohledu stále eh, větší. Já jsem byla zapojena do otázek, která se týkají například obchodování se tkaninami co společenská zodpovědnost podniků znamená v celém tom výrobním řetězci. Já vím, že je stále důležitější veřejný pohled. Jde o to, aby podniky tedy dostály požadavkům veřejnosti. Otázka tedy zní, jak to celé zapadá do nového obchodního programu EU, jak zajistíme, že e, tyto podněty se stanou součástí mainstreamu, že nebudou nějak od, e, e, od odkládány stranou jako marginální okrajová záležitost. Jde o to, aby to tedy pozitivním způsobem fungovalo pro, ve zemích, kde to eh, je aktuální v zájmu pracovníků. Byli bychom tedy velmi rádi, kdybychom v tomto smyslu mohli s paní spravodajkou eh, spolupracovat. Děkuji a nyní López Bermejo. Děkuji, paní předsedající. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřála autorce stanoviska k těm prioritám, které tady vyzdvihla. My s těmito prioritami souhlasíme, ale nyní mi dovolte, abych se věnovala otázce CSR, to znamená společenské zodpovědnosti podniků. Myslím si, že musíme zastávat dvojí strategii. Za prvé jde o efektivní posílení stávajících norem, to znamená, že musíme eh, z toho vyloučit eh, eh, nadnárodní společnosti, které zneužívají pracovníky a poškozují životní prostředí. Další věc. Základní práva. Myslím si, že v tomto ohledu potřebujeme závazné předpisy. To se týká mimo jiné i práva pracovního. Je potřeba, aby, i, aby se na tom podílela i Mezinárodní organizace práce, aby se tedy podílela na obchodních jednáních a aby standardy byly závazné ve všech evropských smlouvách, protože nesmíme zůstat pasivní, pokud v pracovním právu dochází k deregulaci. Ano, ta liberalizační strategie komise na vnitřním trhu se dotýká i zahraničního obchodu a pokud předem eh, tady nebudeme mít závazný sociální rámec v těch společných obchodních předpisech, pokud účast a uznání práv sociálních partnerů, zaměstnanců a zaměstnanky nebude zaručena, tak to bude mít zásadní dopady na jednání o, mezinárodním, o mezinárodních obchodních dohodách. Jde také o míru toho dopadu a o trvalost toho dopadu na jednání o mezinárodních obchodních dohodách. Musíme zaručit, aby v těch obchodních dohodách byly doložky o životním prostředí a o sociálních standardech, které budou závazné. To je pro mě velmi důležité. A konečně poslední věc. Bohužel musíme konstatovat, že Evropská unie uzavírá dohody o přidružení se státy, které eh, intenzivně porušují mezinárodní eh, eh, právo lidská práva, například Maroka nebo Západní Sahara. Děkuji. Eh, do Mr. Martin. Děkuji, pan Martin. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento návrh stanoviska nám nepůsobí velký problém a my obecně sdílíme názory paní navrhovatelky. Thank you. Eh, do we have... Děkuji. Je tu nějaký zástupce komise? Paní Formentiny možná by nám mohla něco říci? Nikoli. Nikdo zde není? Přejdeme tedy k dalšímu harmonogramu. Paní Gentile požádala o prodloužení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů. Obdržela se jí, to bylo rozhodnutí, že pozměňovací návrhy budou předloženy 15. prosince ve 12 hodin. Takže jste získala 6 dní navíc. Všichni jsme získali 6 dní navíc. Plánuje se přijetí v našem výboru eh, někdy po 5. lednu a, a potom výboru INTA 15. února a plenární zasedání, to ještě nevíme, to bude asi březen, duben. oba dva dny. Děkuji vám mnohokrát. Přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je až po obědě. Děkuji vám všem tedy za dnešní dopoledne, za účast na schůzi. A jenom bych chtěla připomenout, že jsme pozvali spoustu lidí, spoustu hostů k nám na výbor a začínáme už ve dvě hodiny. Někdy se řídíme jiným eh, programem, ale tentokrát začínáme už ve dvě. A to proto, že jste o to žádali jako politické skupiny. Pozvali jsme celou řadu hostů. Takže skutečně doufám, že se zúčastníte této části našeho dnešního zasedání. Ve dvě hodiny, prosím. Není to tedy běžné eh, časové údobí, ale začínáme ve dvě hodiny. Děkuji.